Kolegové, takže pokud jste připraveni, tak bychom mohli začít. Je to společné zasedání s výborem pro právní otázky, pravidla 55. A líbe tedy. A budeme nyní hlasovat k tomu programu o justici. Haudy Hautala je tu za Jury a Josefa Ajdonocer za Líbe. E, jakožto zpravodajové chtějí si vzít plovo, nikoliv, takže můžeme přistoupit k hlasování, pokud jsme připraveni. Pouze elektronicky. Takže potřebujete elektronické hlasovací karty. A zahajujeme 101, hlasujeme. Neubližte si, když se sedáte. Všichni už hlasovali. Dobrá. Takže ještě počkáme, až se zpravodaj usadí. Ještě pořád hlasujeme. Spravodaj už hlasoval. Spolu spravodaj hlasoval. Konec hlasování. Co se děje? Zdá se, že technika to nezvládá. Konec. Schváleno. Kompromis 1 hlasujeme. Konec hlasování. Kompromis 2 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 1, 2, 2. Hlasujeme. Ale no tak. Konec, ne, ještě není konec. Konec. Schváleno. Kompromis 3 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 3 a hlasujeme. Konec. Schváleno. 1, 2, 9. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. 1, 3, 0. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. 1, 3, 1. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. 1, 3, 2. Hlasujeme. Konec. Zamítá se 1, 3, 3. Hlasujeme. Konec. Zamítá se 1, 3, 4, hlasujeme. Konec. Zamítá se kompromis 4, hlasujeme. Konec. Schváleno kompromis 9, hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 5 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 1, 4, 2 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kon 21 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 6 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 7 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 8. Kompromis 8. Konec. Schváleno. FEM 29. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Rozpočet 7 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 1.5.1 hlasujeme. Konec. Zamítnuto. Kon 25 hlasujeme. Konec. Schváleno. 1.5.2 hlasujeme. Konec Schváleno. 1, 5, 3 hlasujeme. Konec. Zamítnuto. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Z, uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Hlasujeme. Konec. Schváleno. FEM 2, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno kompromis 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 13, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 55. Zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. Kont 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. FEM 7, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kont 5, zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. 57 zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. 58 zahájí hlasování. Konec. Schváleno. FEM 8 zahájí hlasování. Konec. Schváleno. Kompromis 15 zahájí hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 61 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 16. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 67 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. FM10 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 17 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 70 hlasujeme. Konec. Schváleno 13 pro, ale tady hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 19. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 20. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 78 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kont 10, hlasujeme. Konec. Zamítá se. Kompromis 21, hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 22. Vy myslíte ještě na 79? Se, jde vám o 79? Prosím. 79? Aha. Já se omlouvám. Máte pravdu. Tři, vraťme se k 79. Takže 79 hlasujeme. Konec. Schváleno. Omlouvám se. Kompromis 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 22. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 23. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Konec 24 hlasujeme. Schváleno. 88. Hlasujeme. Konec. Rovně schváleno. Kompromis 25. Hlasujeme. Pardon, ještě jsem vynechal FAM 17. Máte pravdu, hlasujeme. To je už druhá chyba. FAM 17. Konec. Rovněž schváleno. Kompromis 25. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 26 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 93 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Rozpočet 2 hlasujeme. Konec. Schváleno. Budget 3 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 27. Kompromis 27 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 95 hlasujeme. Ano, pokud je to schváleno, tak 95, takže 95. 95, kolegové. Hlasujeme konec hlasování. Konec. Schváleno. Kont 15 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kont 16 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 28 hlasujeme. Konec. Schváleno, budžet čtyři, Hlasujeme. Konec. Schváleno jedenáct, Hlasujeme. Konec. Schváleno devět, Hlasujeme. Konec. Schváleno 29 hlasujeme. Konec. Schváleno. Budget 1 hlasujeme. Konec. Schváleno. A závěrečné hlasování jmenovitým hlasováním. Všichni hlasovali konec 46 pro 6 proti 2 se zdrželi. Blahopřeji paní Hautale, panu Weidenholzerovi, blahopřeji kolegové. Děkuji vám, děkuji kolegům z jury. Čeká nás víc hlasování. Kolegové z Líbe, prosím, zůstaňte tu. Takže teď uděláme reset hlasovacích zařízení a <laughs> až kolegové z jury odejdou, nevím, jak to říct, zdvořile slušně, jak vás vyzvat